let's start. Dobré ráno, pustíme se do práce eh, na eh, našem eh, přeskumném dopolední. Dnes se zaměříme na MIFIR a MIFID. Ale ještě předtím jsme se rozhodli část naší hodinky věnovat regulačním a technickým eh, standardům eh, pro eh, silné označení zákazníků v rámci PSD 2, protože jsme konečně přijali toto RTS. A pořád máme prostor k přeskumu, to znamená v lhůtě, kdy můžeme podávat námitky. A nejenom z formálních důvodů, ale také proto, že všichni víte, že tady byl dlouhý proces debaty mezi EPA eh, e a komisí a potom mezi komisí a parlamentem. Myslíme, že parlament v kolektivním úsilí eh, o zlepšení tohoto eh, textu tedy dosáhl svého cíle. Požádám ještě kolegu, aby potom k tomu něco řekl, ale obecně ten výsledek je pozitivní, mm, složitý, ale pozitivní protože eh, složité věci nelze kolikrát vyřídit jednoduše, takže někdy někdy eh, třeba přijít s složitými konstrukcemi, ale myslím, že ty jednotlivé eh, požadavky jsou tady vyřešeny rovnovážně, takže dám slovo komisi, nebo děkuji komisi a dám slovo panu Ferberovi, nebo než chcete vyslechnout komisi? Dobrá, tak tedy dáme slovo Martenu Merlénovi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. RTS, o kterém dnes jednáte, stanovuje vysoký standard pro bezpečnost elektronických plateb. Měl by snížit eh, hladinu podvodu tím, že vyžaduje silnou autentizaci zákazníků, což je klíčová podmínka pro vybudování důvěru v elektronické platby a obchod online. Jak asi víte, nejspornější otázka, kterou RTS řeší, je bezpečná komunikace mezi bankami a poskytovateli eh, ze třetích stran. My jsme intenzivně debatu vedli eh, s eh, členskými státy, zainteresovanými stranami a také s Evropským parlamentem a myslím, že díky tomu jsme nalezli dobrý způsob, jak zohlednit obavy banky, spotřebitelských organizací o eh, otázce eh, skin scrapingu, tedy eh, otisku obrazovky a také jsme řešili obavy fintechu, že dedikovaná rozhraní bank by jim mohla zabránit nabízet z inovativní služby. Drželi jsme se doporučení EBA, takže jsou e, povinné, povinná rozhraní, kdykoliv je banky poskytnou, ale obsahuje to také e, e, silnější pojistky pro fintechy, pokud EPA nesplní ty požadavky, tak banky musí poskytnout přístup přes rozhraní online. Myslíme si eh, teď, eh, že tady jsou eh, silné podněty pro všechny hráče na trhu, aby spolupracovali a vytvořili společné standardy pro EPEI. To by mohlo rozpoutat vlnu inovací. Banky poskytly platformy a nové služby na ně by mohly být vytvořeny, tak jako se to stalo u chytrých telefonů. První reakce hráčů na trhu byly velice pozitivní z obou stran jak se strany fintechu, tak strany bank a teď eh, budou ochotni začít eh, spolupracovat na standardech pro eh, vyhrazená komunikační rozhraní a ECB vytváří skupinu, která by měla usnadnit tuto spolupráci mezi bankami a fintechem. První setkání skupiny bude v pondělí aktéři na trhu nám říkají, že potřebují co nejdřív jistotu ohledně právního rámce, ve kterém budou muset se pohybovat. Proto doufáme, že brzy se nám podaří získat doporučení Evropského parlamentu nebo schválení Evropského parlamentu i rady, tak aby ETS mohla vyjít v úředním věstníku. Doufejme už v březnu. Děkuji. Děkuji. A teď za EBA Dirk Aubrich. Děkuji vám. Já se pokusím se vejít do 60 sekund nám přidělených. Děkuji komisi za to, že dosáhla pokroku v RTS v tomto. Nejsme tak přesvědčeni jako komise e, ohledně tohoto RTS z v podstatných nebo z obsahových i procedurálních důvodů. Ehm, procedurální e, jsou, že komise nezohlednila některé ty eh, obavy, eh, které jsme vyjádřili ve stanovisku eh, v, v červnu, což může, ale když byla přijata RTS v listopadu, tak jsme si uvědomili, že tam jsou oby, obsaženy dodatečné požadavky, o kterých jsme předtím nevěděli a to bychom bývali rádi okomentovali, i jak vyžaduje nařízení o EBA. Takže my tady říkáme, že jsme nevěděli dalších těch top 5 standardů, eh, které byly vytvořeny. Asi dostaneme dopis za několik eh, dnů, eh, kde to specifikujeme. Dvě zbývajících z těch 60 sekund poukážu na jeden problém a ten souvisí s rozsahem, ve kterém komise a vy říkáte, že to je vyvážené řešení pokud jde o screen scraping a jestli by to mělo být umožněno. Máme k tomu odlišné názory. Pokud to tam opravdu bude, tak máme ten dojem, že komise a parlament, eh, tedy že to je vyvážený názor, ale klíčové eh, rozhodnutí eh, toho povolení screenscapingu je, není v RTS, to je klíčové politické rozhodnutí a mm, to bylo předáno na EBA, národní orgány. Takže ta klíčová otázka byla akorát odsunuta, protože ETS je sformulován tak, že ať už je screenscaping eh, eh, povolen, tak ho posoudí příslušný orgán podle eh, toho daného rozhraní, které banky budou poskytovat, jestli to rozhraní bude v souladu s RTS, e což není problém pro příslušné orgány, protože jsou to finanční dohledy, ale jestli je to rozhraní eh, eh, tedy spolehlivé. A to je IT otázka, na, které, na kterou nejsou vybaveny eh, národní orgány ani EPA. A nejde o to jenom poskytnout několik kero API, ale jde o to, jak vypadá infrastruktura dané banky. Takže to posouzení znamená eh, posouzení několika tisíců eh, bankovních systémů v Evropské unii. Takže eh, pro EBA národní orgány je, to, to má velkou, velké důsledky. V tomto posouzení jsou různé podmínky, které je třeba splnit na základě RTS a jedna z nich nám klade, nám, nám, v nás vyvolává velkou obavu. Protože teď ta obtížná rozhodnutí musí dělat kompetentní orgány. A jedno z nich je, že národní orgány musí přihlédnout k tomu, jestli ta rozhraní poskytnutá bankám splňují očekávání TPP. To znamená, jestli e, to náhradní e, řešení vůči e, rozhraní bude splňovat, jestli konkurenční aktéři, to znamená TPP, budou spojeni, spokojeni s tím. A to je neobyčejný, eh, neobyčejné právní řešení. A vidíme tady spoustu problémů a bylo by eh, dobré, aby se ty problémy vyřešily teď, než abychom eh, to řešili za měsíc nebo... A, a radši tady to budeme řešit měsíc nebo dva, než abychom narazili na stovky problémů za 6, 12 nebo 18 měsíců. Děkuji. Tak to opravdu vyvolává obavy. Já k tomu něco řeknu, ale nejdřív dám slovo panu zpravodaji. Děkuji komisi EBA e za úvodní slovo. Tady se veze intenzivní a někdy i zapálená debata, nejenom tady, ale i bilaterálně. A já si myslím, že se teď podařilo nalézt dobrý kompromis, který naplňuje cíle e PSD2, a sice otevření Eh, toho platebního trhu při eh, eh, vysoké ochraně naplňuje tedy. A to, co já dostám od obou stran, že se jedná o vyvážený kompromis. A proto jsem velice spokojen s tím, co komise předložila. Mám jen dvě, dvě malé otázky. RTS předpokládá, že národní orgány vytvoří, tedy eh, můžou udělit výjimku z eh, povinnosti poskytnout eh, náhradní řešení, pokud jsou splněna určitá kritéria, a sice, že rozhraní překoná tříměsíční test live a a potom, že, budou uspokojen, no, že bude uspokojivá kvalita rozhraní. A co když ta třetí strana a pokud jde o výkonnost v tom live testu a ta, na, ta banka se budou eh, lišit. Rozli, eh, rozlišuje tedy ten národní orgán, tedy rozhoduje potom národní orgán, eh, dojde k arbitráži a potom pokud je o zátěžové zkoušky, tak RTS předpokládá, že příslušné národní orgány tu funkčnost rozhraní podrobí zátěžové zkoušce i po jejím uvedení do provozu. Když to ne mm, Eh, obstojí, eh, eh, tak tady bude, zátěžová tak tady bude záložní řešení. Jak si můžeme dokázat představit takovou zátěžovou zkoušku? Budou ještě nějaké technické požadavky od EBA na takovou zátěžovou zkoušku, tak aby se zajistilo, aby ten, ta zátěžová zkouška byla stejná ve všech zemích? tak aby eh, jedna země to nedělala podle jiných eh, kritérií než jiná. A to jsou otázky, na které bych rád znal odpověď. Tak se mycket. Jag tycker att eh, Děkuji. Mám pocit, že návrh komise pro technické standardy pro bezpečnou komunikaci přináší dobrý kompromis mezi zájmy eh, fintechových společností a eh, zájmy bank. Bude to povinné pro eh, TTP, až se budou muset identifikovat v bankách. Samozřejmě za předpokladu, že bude nastavena správná technologie. Potom ještě se zajistí, že TPP bude moci provádět platby i ve chvíli, kdy Eh, uvedený, uvedené rozhraní se dostane do nějakých technických problémů. Co se týče eh, toho návrhu RTS, já si myslím, že parlament se hrál důležitou roli ve vytvoření férového prostředí na eh, trhu s finančními službami a já si myslím, že návrh komise RTS zaručí mm, přístup eh, TPP k účtům eh, uživatelů pouze v případě, že jim to tedy klienti dovolí, takže proto jsem pro tento návrh. Děkuji. Děkuji. Další kolegové. Řeknu něco i já na závěr. Jsem si vědom toho, že to je začátek, není to dokonalé řešení. Mm. Mně se hodně líbil původní návrh EBA. Nyní máme výjimku pro eh, tu takzvanou fallback position. A pak eh, to už je vlastně sama výjimka, ale dobře, je to prostě, takto vznikl ten kompromis. A vzhledem k tomu původnímu textu, na kterém komise pracovala, já si myslím, že tato výjimka je zlepšením. Teď je otázka, jak to ale konkrétně bude fungovat v praxi. Protože je zřejmé, že hlavní roli se hraje EBA, tak aby zajistila, že národní orgány mají, k tomu přistupují podobně ve chvíli, kdy si stanovují ty výjimky u, u toho vymezeného rozhraní a musíme zabránit rozdílům ve výkladu které by mohly narušit eh, dobré fungování vnitřního trhu s platbami. Příslušné orgány mají několik nových úkolů, například verifikování, ověřování míry bezpečnosti u těch eh, plateb a další nové povinnosti. Potom například musí eh, dodržovat schodu s požadavky podle článku 36, monitorování e, zátěžových zkoušek, to je zase 32.2. Mm, čeká je hodně práce, aby se zajistila vysoká míra e, dohledové konvergence a je jasné, že potřebujeme dobrou spolupráci mezi příslušnými orgány EPA, komisí a dalšími zainteresovanými stranami takováto konvergence je důležitá i proto, aby se zjednodušily některé mm, zatím nejasné aspekty, jako například implementování eh, toho dedikovaného eh, rozhraní pro, uživatelskou bez, pro uživatelské zabezpečení. Tady zase jde o ty výklady, takže není možné, abychom uspokojili konkurenta Příslušné orgány tedy k tomu musí přistupovat vyváženě. Nemohou tedy dovolit různým konkurentům, aby si vy, využívali argumenty jeden proti druhému, nemůže z toho vzniknout džungle, takže prostě opravdu potřebujeme vyváženou konvergenci, která si vyžaduje také investice v podobě různých zdrojů a tak, aby tedy tenhle, tohle dedikované rozhraní se opravdu stalo jakýmsi standardním, bezpečným rozhraním, které opravdu dodržuje tu potřebnou míru bezpečnosti, zabezpečení, takže se to musí udělat celé koherentně. Tady opravdu se to nesmí odvíjet třeba od agresivního přístupu jednoho nebo druhého eh, konkurenta. Takže si myslím, že aby tenhle ten kompromis v praxi fungoval, tak jej musíme řádně implementovat. A to je vlastně i kotá otázka jak na EPA, tak na komisi. Jak plánujete tyhle ty věci vyřešit? A zajistit, že tady dosáhneme tohoto cíle. Děkuji, pane předsedo. Stručně zareaguji, jak jsem říkal na začátku. My jsme ustanovili eh, platformu pro spolupráci mezi eh, bankami a fintechy. Tato platforma by měla začít působit v pondělí. A my věříme, že přesně zde se prodiskutují tedy různé praktické modality a všechno se to bude definovat tak, aby eh, RTS bylo možné řádně implementovat. Mm, budou, tedy ta platforma bude mít 6 měsíců na to, aby to rozpracovala, podpoří je jak komise, tak ECB a věříme, že se do toho zapojí i EBA. Pokud tedy nad rámec ještě toho, kdy eh, tato skupina ukončí svou práci, budou potřeba další specifikace, pak si myslíme, že v řadě případů by mohla být k dispozici vodítka EBA a ta by tedy mohla být nápomocná. Potom ještě k těm konkrétnějším otázkám kdo bude vyhodnocovat kvalitu rozhraní, tak to bude role vnitrostátních eh, příslušných orgánů spolu s EBA. Ty konkrétní praktické postupy se ještě budou definovat. A co se týče ty mm, zátěžové testy, tak eh, my si myslíme, že v té skupině, kterou jsme zmínili, by měly být tedy zastoupeni i eh, tržní aktéři a měli by tedy být v, mm, schopni definovat, jak by tento test byl eh, nastaven, jak by měl fungovat. A pokud zase to bude potřebná po ukončení práce této platformy, Možná bychom mohli nalézt i roli zase pro EBA, aby definovala detailně, jak by tedy tyhle ty zátěžové testy měly fungovat. Děkuji. Eh, dodám, to, co říkala komise, podporuje to, co říkáme. Eh, takže vlastně ta zásadní otázka odpovědnosti ještě nebyla vyřešena. V podstatě se to jenom odsouvá na EBA a e, všechny ty dopady, které to bude mít na e, zdroje nebo na právní otázky, to prostě e, je nevyřešené a myslím si, že se to musí vyjasnit. Děkuji. Markus, ještě něco? Jenom úplně stručně. Já si vážím, že tedy došlo k pokroku že zde se hrála role i ECB. Já si myslím, že tato spolupráce eh, opravdu odpovídá duchu legislativy. Ta legislativa nikdy neměla chránit banky, neměla ani chránit fintechy. Eh, byla předložena proto, aby chránila spotřebitele. Eh, to si tedy myslím, že se jí daří, je to vyvážený přístup který nyní navrhuje komise, eh, tak aby vlastně v zájmu eh, spotřebitelů se spojily obě strany. A pokud toto vezmete v potaz, myslím, že to je dobrý vyvážený kompromis. Dobrá. Já si tedy myslím, že to je opravdu eh, obrovský úkol pro vnitrostátní příslušné orgány i pro EBA. To bychom měli vzít v potaz. A nesmíme na to zapomínat ve chvíli, kdy zase budeme hovořit o zdrojích, protože pro tohle to je potřeba tedy kapacita opravdu um, realizovat v praxi to, co se od nich žádá. My jsme tedy chtěli, aby tenhle, toto dedikované rozhraní se stalo standardem, jakousi normou. E, optimální řešení je tedy rozhraní, které funguje ale to vyžaduje kontroly abychom zabránili nějakému zneužití systému ze dvou stran. Jedna může omezit eh, trh a neposkytovat eh, řádné služby klientům, nebo z druhé strany, kdyby se předkládaly argumenty, které vychází pouze z jakéhosi, eh, z jakési touhy po bojkotování, protože chtějí screen scraping. A právě proto, abychom zabránili těm problémům, tak potřebujeme silný, eh, vlastně dobrou implementaci. Já si uvědomuji, že to eh, vůbec nebude lehké pro EBA ani vnitrostátní orgány. Jak jsem říkal, já jsem dával přednost vašemu původnímu návrhu RTS, e ale mm, vzhledem k tomu, jak se to celé vyvinulo, může to být i příležitost pro vyvinutí dohledové kapacity, která eh, bude vyvážená a která zajistí potřebné pojistky, eh, tak aby operátoři tedy eh, se nějak nepobili mezi sebou, ale aby tam svedli všechny ke stolu, kde se pobaví o férových pravidlech hry. Já, si, já opravdu doufám, že to takto bude, že to bude úspěšné a jsem rád, že komise řekla, v případě, že budou potřebná vodítka eh, nebo nějaké další směrnice, tak se k tomu vrátíme a uděláme to. Jsme tady proto, abychom monitorovali celý proces a v případě, kdyby, byla, kdyby byly potřeba nějaké opravy, tak se udělají. Takže děkuji mnohokrát a nyní přecházíme k dalšímu bodu. To you, Markus. To nechám na tobě, Markus. Hm. Další bod je MIFID ehm, dvě ehm, ekvivalence třetích zemích. My stejně jako v PSD 2. Kde je tady za komisi? Já se snažím vás najít, já dám slovo Talmanovi Ludemu. Ještě jsem ho neviděl. Teď vás vidím. Teď vidím MIFID tým. Vím, že jste byl, mm, se zabýval PSD2. E, e, takže máte slovo. Děkuji za možnost e, tady promluvit o roz, ekvivalentnosti rozhodnutí, které jsme přijali a také za možnost vás stručně informovat o monitorování toho, co se stalo na trhu poté, co byla přijata ta rozhodnutí o ekvivalentnosti. Jsou tady eh, úvodní eh, výsledky, eh, platí to tři týdny. Mluvili jsme s regulátory v zemí, kde platí ekvivalence abychom zjistili, co se děje v praxi po těchto rozhodnutích. A mohu se s vámi podělit o e, nějaká úvodní zjištění. Abych to schrnul, máme ekvivalenci ve dvou oblastech. Deriváty a mm, akcie obchodování. E, u derivátů je to vzájemné uznávání, my dáváme ekvivalenci za e, respektování závazku a třetí země také musí nám dát ekvivalenci. E, za respektování jejich eh, povinností. V tomto smyslu máme jenom jednu jurisdikci, která je uznávána, a to je USA, protože USA, jak víte, samozřejmě má eh, povinnost obchodovat s některými deriváty od roku 2013. My jsme um, Eh, poznali eh, celá řadu swap execution options eh, v USA, stejně jako už se v USA vydala výjimku, nařízení výjimky, tak aby americké subjekty mohly využívat obchodní, evropské obchodní platformy, aby při respektování svých závazků. To, jsou to obvykle úrokové swapy, velice likvidní nástroje a indexované CDS. První zkušenosti jsou povzbudivé, systém platí, funguje, máme jenom několik zbytkových věcí, které musíme ještě řešit a to jsou většinou to je většinou eh, v důsledku toho, že máme mladší systém než USA. Když jsme dělali ekvivalenci USA, již mělo seznam řady eh, schválených svopových facilit, přičemž evropské facility, které jsou známány, eh, budou online teprve postupně, takže máme původní počáteční seznam asi 100 evropských platform, a jednali jsme s USFDC, že eh, se to bude aktualizovat, jak se objeví nové, mm, nová místa. Máme stále požadavky na reporting po obchodech, post-trade a e, e, američtí svopoví díleři, které využívají evropská české platformy jsou předmětem amerického reportingu, post-trade a to chceme řešit v tom smyslu, že uznají také náš reportingový systém. Je pravda, že náš systém je trošku jiný než ten americký, takže tam zbývá nějaká jednání, která teprve musí proběhnout. Chci zdůraznit, že to nespochybně e, vzájemné uznání jako takové. A pak máme některé zbývající jurisdikce u, u derivátů, kde není obchodní povinnost pro obchodní služby Hongkong, Singapur, Austrálie. Jakmile eh, zavedou tyto povinnosti, tak eh, budeme vést přímá jednání okamžitě po té, co to zavedou, tak uznají i evropské platformy pro ten výkon. Když přejdeme k akcím, tak pro obchodování s akciemi USA, Švýcarsko a Aust- Hongkong, Austrálie jsou znány. Pak je tady další rozhodnutí, které se chystá o Jižní Africe a doufáme, že to dokončíme v blízké budoucnosti. S těmito jurisdikcemi lze říci, že jsme pokryli v podstatě všechny jurisdikce, kde jsou emitenti, kteří také obchodují v Evropské unii, protože toto je benchmark pro to obchodní závazek. Eh, mm, ten emitent dané jurisdikci, pokud obchoduje v EU, tak je to ten eh, scénář double listing. Eh, tady to má, platí pro USA, Hongkong, Austrálie a také podstatné objem obchodování s uznáním Švýcarska. Všechny prvky švýcarského SMI, 20 komponentů švýcarského indexu SMI, významné obchody v EU, proto švýcarské rozhodnutí bylo nutné. Také máme e, duální listing e, v EU a USA, USA je akcí a USA je proto součástí toho balíčku uznávání. Máme velice nízký počet um, seznamy s Hongkongem, Austrálií. Abychom vytvořili právní jistotu, tak tyto dvě jurisdice jsou také uznávány. Na závěr, co se stalo po uh, tom rozhodnutí o ekvivalenci, změnilo se něco, co se týče obchodování, začnu Švýcarskem. Švýcarsko má významné obchodní objemy v EU a také původní výměně je to často 50-50, tak v mnoha případech to bylo 70, 30, 60, 40 a v důsledek tohoto rozhodnutí byl, že vhledem k eh, švýcarským daním, které jsou které jsou jiné, tak je tady migrace k švýcarským platformám. Šestá vím, burza zvýšila na 71% z 61 post ekvivalence. O evropské obchodní platformy, které obchodovaly eh, mm, SMI 20, ztratily podíl na trhu obvykle za, na každou ne místo 2 až 3 Na Švýcarsku je to tvrdší, je tam to těsnější, je tam větší objem a je tam určitý tok k švýcarským eh, platformám. Eh, Mluvíme o, o tom z ESMA, je potřeba to sledit. Level playing field uh, post uh, equivalence. And moving on to the final jurisdiction. Když se dostaneme k poslední jurisdikci USA, tak tam máme asi mm, tucet uh, emitentů, které mají uh, duální listing v USA v Evropě. V USA je to jiné než ve Švýcarsku. Americký listing je sekundární obchodování v USA, co do objemu je menší než obchodování v EU. První zjištění v USA je, že nemáme velké změny obchodních toků. Nemáme um, inflows, co se týče těch 14 um, ehm, akcí. Další čísla za třetí týden ukazují, že obchodování na amerických platformách těmito akciemi pokleslo po ekvivalenci. Nemůžeme říci, že to je lze přičítat firma MIFID, ale celková, celkové objemy těch duálních emitentů, které se obchodují v SA, poklesly za první třídy v lednu ve srovnání s prvními třemi týdny 2017. Rozdělení mezi eh, burzovní a mimoburzovní v USA zůstalo stabilní 66% na burze, 44 mimo burzovně, takže zase post equivalence. Není tam velký posun v obchodování těm evropských akcí do dvojím kotování, dvojí kotací. Ty a k těm akcím Myslím, že eh, těch největších partnerů, tak eh, tam jsme pokryti rozhodnutím o ekvivalenci. Důsledkem jsou samozřejmě větší ve Švýcarsku. Ehm, nebyla tam žádná migrace. Důsledky toho mm, jsou, že, mm, že tady není eh, významný překryv, tak vlastně neexistuje reflektující žádné toky do USA, ani pokles v USA u těch emitentů a v žádném případě žádný posun v rovnováze třetích zemí mezi eh, burzovním a ne, mimo burzovním obchodováním, které zůstává stabilní 466 a 44. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Lude, a také chci přivítat pana Ostmana z ESMA a dám mu slovo. Děkuji. Co s, k MIFID, MIFIR, ekvivalence, my nemáme formální roli i, přes MIFID 2 a MIFIR, ale jsme chodně se podívat náš názor těm rozhodnutím. Obchodovací povinnost akciemi, S, iniciativa ESMA mimo rámec ekvivalence, ale význam obchodování s třetími zeměmi vůči EU, pak e, za povinnost obchodovat deriváty, ekvivalenč, rámec ekvivalence MIFID 2. E, povinnost obchodovat s akciemi chci potvrdit e, od orgánů celého světa, že tato povinnost byla předmětem velkého zájmu zemí mimo EU. Je pravda, že velké množství akcí je velký půl likvidity třetích zemí se obchoduje i mimo EU a tím se dostávají pod MIFID 2. Bylo tady obavy z regulátorů z třetích zemí, že tento závazek ovlivní jejich, je, jejich jurisdikce. Evropští investoři budou vlastně odříznuti od těch třetích zemí, což by mělo do, negativní dopad na likviditu obchodování na těchto místech a negativní vliv na eh, evropské investory. Nám se podařilo udělit rozhodnutí o eh, ekvivalenci před eh, platností MIFID, a se nám zajistit přístup evropských investorů na mezinárodní trhy a poskytnout právní jistotu účastníkům trhu. Bych ilustroval globální dosad MIFID, tak chci upozornit na iniciativu, kterou začala ESMA v oblasti MIFID, mimo MIFID 2, to je mm, povinnost transparentnosti po obchodech, se týká všech nástrojů obchodovaných v EU, včetně nástrojů, které mají hlavní likviditu mimo EU a obhodují se EU jenom marginálně. Za to doslova každý obchod v této třetí zemi Evropskou investiční firmou bude muset být transparentní jako OTC obchod, ale bude to eh, náročný požadavek, především pokud to již je transparentní díky té ve mm, třetí zemi. Eh, obchodování v třetích zemích je již předmětem transparentnosti, ve třetích zemích pak to nemusí být znova činěno transparentní v EU. Iniciativa ESMA také vyvolala zájem a feedback eh, od stovky eh, eh, míst EU, které budeme muset posoudit během tohoto roku. Povinnost obchodování deriváty. Jsme rádi, že technické standardy ESMA byly přijaty včas a začalo to platit od ledna 2018, protože to je protože se to týká závazků, které přijalo EU v rámci G20. Mm, důležité, aby implementace věnovala pozornost ESMA. Má technické standardy, e, posuzuje obchodní povinnosti, které již platí především v USA a také vítáme, že komise přijala rozhodnutí o ekvivalenci z USA, což je předpoklad pro zajištění hladkého obchodování derivátů, které spadají pod tuto povinnost. Obchodování deriváty by mělo mm, ovlivnit menší počet zemí než povinnost u akcí, ale stále stejně žádoucí e, posoudit hlavní jurisdikce. Eh, na závěr se stručně podívám na celkovou ekvivalenci MIFID 2 eh, ve době propojených trhů rozhodnutí o ekvivalentnosti jsou velmi důležitá. V kontextu Brexitu eh, to může být ještě důležitější. Ekvivalence, režim ekvivalence MIFID 2 je složitý, co se týče některých závazků. ESMA proto věří, že pokud bude příležitost po MIFI 2, tak režim třetích zemí mm, bude eh, mm, žádoucí přeskoumat. Děkuji a jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji a teď se dostaneme eh, k našemu vyjednávacímu týmu pro eh, MIFID a, a nejdříve budu hovořit já. Děkuji eh, za to, co jste nám, eh, za ty informace, které jste zatím eh, poskytli. Zatím tady máme tu dohodu se Spojenými státy a u akciového trhu s Hongkongem, Austrálií, USA a Švýcarskem, zejména pro deriváty. Je to zatím poměrně slabá bilance. Jak to ovlivňuje obchodní závazky u derivátů? EU 28 nemůže vlastně s tím splnit požadavky a s jakou jurisdikcí se vlastně teď hodně obchoduje, jak v, tak abychom to mohli prodloužit. Musíme počítat s určitými dalšími záležitostmi. Doufám, že socialisty neruším. Eh, chceme vědět, jaké eh, zkušenosti má komise zatím při vyjednávání nových ekvivalenčních dohod. Eh, má komise zdroje k odbornému rozhodování. Otevřeně řečeno důvodem je ekvivalenční dohoda s USA a otázka zařazení. Můžeme taky slyšet vaše vtipy? zařazení eh, eh, takzvaných alternativních obchodních systémů, které na tlak Evropského parlamentu eh, bylo omezeno. Já jsem získal dojem, že velká část těch ekvivalenčních zkoušek hm, nakonec byla provedena SEC a, komise prostě přejala ty posudky SEC. Jak se komise stará o to, aby od úřadů třetích států nezískala a, Eh, třetí eh, špatné informace, které potom přejme. A potom dopis 20. listopadu k eh, možným problematickým bodům s ohledem na režim třetích států, zejména, že tady nemáme jednotný systém pro mm, to, jak se dostat k obchodním místům ve třetích státech a je není možné je zastavit. A samozřejmě jsou tady určité konstelace, ve kterých firmy ze třetích států eh, stojí pod eh, sladším dohledem než eh, v EU. Mohli byste tohle z toho vysvětlit, jak by mohlo být možné tohle postihnout ze strany komise. A potom, a omlouvám se, že to také znovu otevírám, máme tady jednu zemi, která je teď v Evropské unii, a, a brzo a bude podřízena a režimu třetích států. A když se vyjádřil, tedy e, vy e, jednával MIFID 2, a tak e, nikdo neuvažoval vystoupení MIFID 2. Ten režim třetích států nebyl vytvořen s tím, že největší kapitálový trh se stane třetím státem. Bez ohledu na to, že Eh, se musí vyjednat ještě vztahy eh, s Velkou Británií a mezi Británií a EU. Eh, tak by mě zajímalo, jak ESMA a vidí tuto situaci a jestli budou nezbytné změny. Byl bych velice rád, zejména pokud jde o, posouzení článku 35 a 36 MIFIRu. Vím, že to je, je tak trochu nad rámec toho tématu, ale jsou to otázky, které mm, nás teď velice zajímavý. A teď eh, za SAD eh, bude Pervanš Beres. Tak, um, tohle byly víceméně hlavní body u, u ekvivalence. Tam a eh, nás zajímají dvě věci. Za prvé, bohužel, když tady řešíme tohleto teď, tak také čekáme na budoucí režim. protože tohle je hodně eh, viditelné vzhledem k tomu, že nás čeká eh, eh, Brexit. Zpravodaj to zmínil, viděli jsme, co se stalo s USA, to byl problém pro Evropský parlament. Vím, že komise se rozhodla, že pravomoci parlamentu zasahovat Mm, delegovanými akty eh, do Solvency 2 a nechce, aby byly privilegované. A teď najednou zjišťujeme, mm, že eh, eh, to zcela v temnu bude problematické. Protože tahle otázka bude ještě horší kvůli Brexitu. Teď eh, dostává slovo Kej Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda za úvodní eh, eh, poznámky Termana Ludera, protože myslím si, že to je docela dobrý úvod. Byly dva důvody, proč jít do tohoto v MIFIDu. Za prvé tady byla no, ta obchodní povinnost, kde jsme hodně zaostávali za Spojenými státy, pokud jde o stanovení jejich CEF a našich OTS to eh, mm, byl hlavní důvod, proč se tady projednával ekvivalenční režim. Tam šlo o to, abychom nepřišli o všechny naše eh, eh, obchodní objemy v, do US, směrem k USA. A u těch vlastních, u toho vlastního umění tam, tam to by bylo jako, mm, že by, že by se muselo obchodovat Mm, jenom eh, ty eh, velké, eh, jenom ty velké firmy a evropští investoři by se nemohli dostávat k likviditě na amerických trzích. To byly jediné dvě debaty, které jsme vedli k ekvivalenci. Nebylo to nijak rozsáhlé, takže to, že teď trávíme více času ex post s tímto, abychom to mohli změnit do budoucna. A že ekvivalenční rozhodnutí musí být klíčovou součástí trialogu na začátku um, ukazuje, jak je to důležité. Hovořili jste o švýcarském příkladu. Je tady velký rozdíl mezi tím pokusit se vytvořit systém uh, ekvivalence pro uh, uh, kotované akce na obou trzích, z nich jedny jsou kotované i na EU, oproti sekundárnímu režimu od MIFIDu 1, kdy se to obchodovalo v Evropě. Takže eh, představa, eh, že švýcarský trh bude to samé i jako eh, ten, to, to dvojí, mm, prostě nikdy nebyla reálná. Ta švýcarská ekvivalence mm, nás vedla jiným směrem. Musíme nalézt způsob, jak je zavést do eh, toho eh, daňového režimu EU. Pokud tam bude kompletní ekvivalence, tak eh, tento režim bude zcela důležitý. A nemělo by se to odkládat. Každý den, když se to bude odkládat, tak Jediná možnost, kterou budou mít kompetentní orgány, je zavádět výjimky pro tato místa v EU, tak aby nemusela používat jenom těch uh, ty evropské eh, firmy. Potřebujeme rychlé řešení a ne to zamlžovat. Když sledujeme ta data, tak to opravdu není snadné. Eh, tak 3. ledna tohoto roku se měla implementovat MIFID 2 a 17 28 členských států eh, plně eh, nezaplnila, ne, nezařadilo tuto směrnici do národního práva ke 3. lednu. To je polovina členských států. Neuplatňuje naše vlastní pravidla. Takže když máme eh, plnit, tedy posuzovat ekvivalenci jiných eh, jurisdikcí po celém světě, když polovina naše členských států eh, to neuplatňuje, tak to je skutečný problém. Takže dá tam ještě ekvivalenční rozhodní ze třetích zemí, tak to je velice politická otázka a další země s tím mají problém to přijmout. Eh, tady máme eh, řadu eh, stížností od Švýcarů, že se jedná o rozhodní na rok. I když oni si mysleli, že to bylo trvalé, tak to je pravda. Ono to je spíš politické než technické. A já nevím, jak přerušíme ten kruh jinak než tím, že se začneme bavit o ekvivalenčním rozhodnutí, jestli tady musí být nějaký formální proces a, a že by se to nemělo dělat eh, kousek po kousku v každé legislativě. A musíme začít od eh, začátku a říct si, čeho se pokoušíme dosáhnout. Já si samozřejmě mám mm, velký problém s Brexitem. Tohle se musí eh, řešit na vysoké úrovni. 30-denní ekvivalenční výzva prostě nebude fungovat pro největší trhy. A víme, že ta rozhodnutí jsou politizována to, že eh, by bylo možné to udělat eh, to eh, po místě, případ po případě, to prostě nebude uspokojivé ani pro investory z EU, ani pro členské státy, ani bývalé členské státy, jak tomu bude v případě Británie. Takže si myslím, že ekvivalence je skutečně obtížné téma. Bývalý komisař Lord Hill říkal, že to nefunguje správně a že se udělá horizontální něco Eh, před, eh, k ekvivalenci, to bylo ještě před eh, referendem. Teď se situace samozřejmě změnila, ale je nalhavější než kdy dřív, aby se s tím udělalo něco, tak abychom udrželi na vysoké úrovni svoji přítomnost a, abychom ji nenechali si rozbít těmito politizovanými rozhodnutími. Děkuji teď za liberály Karolina Nachtigal. Ne, teď si nechci vzít slovo. Dobrá, takže teď kdokoliv další. Ešli požádal o slovo, prosím, Ešli. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, přišel, abych zde vystoupil k PSD 2 eh, a silnou um, autentizaci. Předseda se rozhodl eh, zmínit pořad. Já chtěl hovořit o PSD 2. Já si to uvědomuji, pane předsedo, ale chtěl jsem akorát Eh, se zeptat, kdy to bylo eh, eh, sděleno poslancům, protože já jsem tam měl, že v 9.50. Včera přišel e-mail. A kdy, kdy, kdy odešel? No, každopádně můj kancelář to nezasáhl, že já jsem byl v kanceláři už 9 Rostl jsem to až do 45. Myslím si, že takovéto eh, rozhodnutí je třeba komunikovat. A naše eh, kanceláře samozřejmě dostaví, dostaví velký počet e-mailů. Nicméně to vysvětluje, proč jsem tady nebyl eh, k tomuto zasedání. No se omlouváme. I ask our services for moment to check when the mail was sent. Anyone else taking the floor for MIFID 2? Takže teď MIFID 2. Ještě někdo? Ekvivalenční postup? Tak bylo to zase eh, odesláno včera eh, v 11.38 eh, dopoledne. Takže podívejte se pořádně do e-mailu. Takže to je všechno. A uděláme to ve stejném pořadí. Pan Lide, Pan, pan, pan Ozdeman. Yes, uh, thank you very much for the opportunity to uh, reply to uh, some of the extremely important uh, questions that were indeed uh, raised. I... Děkuji vám uh, za ty vaše otázky. Začnu s deriváty. Říkáte, že to pokrytí deriváty je poměrně slabé, protože máme jenom jedno ekvivalenční rozhodnutí v tuto chvíli eh, v CFTC v USA. Nicméně toto ekvivalenční rozhodnutí pokrývá 95 eh, eh, a více procent všech swapů, které se zobchodují mimo Evropskou unii. Jsou dvě eh, velká obchodní místa. Já poprosím, aby kolegové stichli. Jedním, jednou je Evropská unie, druhá jsou, jsou Spojené státy a tím rozhodnutím USCCC jsme pokryli přes 95% všech těch úrokových swapů eh, obchodovaných mimo EU. Potom eh, jsme v kontaktu s dalšími jurisdikcemi, a sice zejména se Singapurem, ale také Hongkongem. Oni zatím nemají obchodní povinnost, a, a my bychom je chtěli uh, uznat, no, jako je budou být, ale mm, ty obsahují ty pokrývají 1%, maximálně 2%, ale většině případů. A mm, problém je, že můžeme mít aforát efektivní ekvivalenci oproti eh, obchodům, eh, obchodním místům v EU, pokud oni nás musí uznávat, eh, takže to je reciproční. Oni nás musí také uznat a proto musíme čekat, až oni budou mít obchodní povinnost tak aby měli co uznávat, ale myslím si, že v roce 2018 pravděpodobně se nám podaří pokročit ve vyjednávání se Singapurem i Hongkongem. Pokud k té druhé, potom k té druhé věci, ke spojení státům a alternativním obchodním eh, systémům. Pokud eh, děláme ekvivalenci a, to vážně, tak eh, se musíme také eh, pokusit eh, pochopit systémy třetích zemí a, to v jejich celku jako celek a to se nám podařilo. My máme velice dobrý tým. Pokud je o naše kompetence, máme velmi dobrý tým, máme velmi dobré vstupy, ale tyto systémy nebudou vždycky stoprocentním zrcadlem našich systémů. Musíme se vyrovnat s tím, že velice eh, rozvinuté obchodní jurisdikce jako Spojené státy mají nesmírně transparentní a otevřené systémy. Což úplně neodráží systém MIFID, ale eh, holisticky vzato a mm, posouzeno, jestli eh, je to dobře provedeno a jsou tam konkurenční ceny, tak to může být na úrovni systému EU tak to je u, u USA a mám statistiku, že děláme dobře, že jsme ty ekvivalenci posoudili správně. U, ty, eh, u těch akcí, eh, které jsou podřízeny tomuto rozhodnutí o ekvivalenci, těch 10 eh, akcí signifikantně zobchodovaný. tak tam jsme požádali SEC, aby nám podali ty objemy tyků a, a, a, a vejdeme se do toho nejpřísnějšího tyku, to znamená, že je to zobchodováno eh, za peny, to znamená americký tyk je peny a všechny eh, uznávané akcie eh, jsou za nejlepší sazbu, to znamená za jeden penny a potom je tady jedna výjimka a to je takzvaný tick size pilot, který se provádí za pět penny. Takže jak jsme eh, řekli v posouzení ekvivalence, tady eh, u těch míst, která uznáváme, máme také tu nejlepší eh, implementační sazbu, která je ve Spojených státech, takže jsme se očividně nerozhodli špatně. Nicméně to rozhodnutí budeme sledovat a zahrnutí u určitých ATS. Ne, ne všechna ATS zvládla, mimochodem. Budeme to sledovat prostě a mm, mm ukazuje se, že jsme eh, přijali dobré rozhodnutí, že jsou to nesmírně transparentní platformy a že jich mm, eh, v exekuční sazba je ta nejlepší ve Spojených státech. Potom eh, k další otázce. Tam sledujeme také ty švýcarské objemy typu. A myslím si, že za rok Eh, budeme mít dost informací eh, eh, a sladíme kroky kotace mezi EU a Švýcarskem, tak abychom nezví, neznevýhodnili švýcarské platformy. A potom obecná ekvivalenční politika. Všichni víte, že tady máme rozhodnutí z prosince 2017 o některých aspektech ekvivalence třetích zemí Máme tady eh, potom eh, ty otázky po uznání. ESMA eh, také dostane ústřední roli v tom sledování třetích zemí po uznání. ESMA by tady mělo být, měla být hlavním tedy východiskem. A taky si myslím, že to uzavírání eh, více eh, memorand o porozumění, abychom věděli, co se děje ve třetích zemích, bude nesmírně důležité. A vím, že už překračuji dobu, ale potom je tady otázka a eh, otevřeného přístupu, článek 35 a 36 MIFIRu. Všichni víme, že otevřený přístup byl pozastaven mm, mezi tedy CCP a otevřenými mm, místy, tam se nic nestane v nacházejících měsících, takže teď je čas promyslet tu politiku a sice eh, kdy tedy eh, eh, nechat vypršet ty stávající výjimky. Děkuji vám a teď dám slovo panu Ozdemanovi. Thank you. I'm also going to work um, through the points in order. And so you mentioned um, the derivatives trading obligation. Povinnosti obchodování s deriváty a vlastně náš přístup k tomu, že by se to pozastavilo i při rychlém oznámení. Tak vlastně eh, pokud dojde k rychlému poklesu likvidity v těchto nástrojích, tak to nemůžeme sundat, eh, to dát offline, že to by znamenalo změnu technických eh, norem a to vždycky trvá docela dost času. Takže tady spíše jde o to, abychom měli něco, co by, nás to, co by nám to umožnilo udělat rychleji takže tam v tom přeskumu eh, je mm, jakýsi mechanismus, který eh, už existuje pro jiné nástroje. My bychom to tady vlastně mohli po, mm, takhle převzít. A eh, co se týče k těm trading screens, my jsme k tomu udělali ehm, analýzu a e, ukazuje se, že tedy v EU máme vnitrostátní režimy, e, tam jsou třeba poměrně komplikované systémy, e, kde se dávají ty trading screens v členských zemích vůči třetím zemím. Někde máme naopak zase kompletní zákaz eh, těchto trading screens, takže mm, zatím to není jednotné a když se ještě podíváme na Brexit a co to přivez, přivede, tak opravdu ta mm, fragmentace je veliká a možná by tedy stálo za to eh, zavést něco trošku jednotnějšího. Potom eh, zase máme možnost, kdy ten režim je trošku lehčí pro třetí země. Můžeme si představit příklad, když třeba máte nějaký účet, dostanete výjimku z MIFITu, eh, pokud neděláte vysokofrekvenční obchodování, takže vlastně tady ten eh, obchodník by měl mít tady licenci MIFITu, ale právníci nám říkají, tak jak se to uplatňuje v MIFITu 2, potřebujete licenci v EU, ale vně EU takovouto licenci nepotřebujete. To ovšem není ideální. Teď je otázka, eh, jak ten eh, ekvivalenční režim MIFITu eh, obstojí do budoucna a takže dobře, my máme různé ekvivalence v akcích, v derivátech, ale nemáme to pro transparentnost, takže mm, tady zase se snažíme nalézt nějaký pragmatický přístup. Potom ehm, máme zase ehm, možnosti v VAO, protože my třeba v EU máme naše přístupy a potom, když máte split v likviditě jako v, ve Švýcarsku, tak to může vést k podivným výsledkům, protože pak zase se nemůže brát v potaz to, co je v EU. Takže by stálo za to mít trošku širší přístup k těmto povinnostem, které se vztahují vlastně na trh eh, i ve třetích zemích. A eh, kromě toho to je kombinace eh, vnitrostátních režimů, těch ekvivalencí, různých výjimek, máme nejrůznější režimy v případě, kdy máme různé služby, maloobchodní služby, profesionální investory, potom eh, zase jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, takže opravdu by stálo za to eh, si to celé projít a nějakým způsobem to ujednotit eh, ze širšího úhlu pohledu. Potom máme ještě ty kroky kotace a my si nemyslíme, že Švýcaři by tady dělali něco špatného, oni to v podstatě jenom okopírovali z evropského režimu a e, uplatňují vlastně stejné tabulky pro e, kotace, pro ty kroky to, e, kotace vlastně, ale mají tam tedy větší likviditu a tím se vlastně dostávají k konkurenceschopnější velikosti kotace a Potom zase v evropských místech máme méně e, stížností o tom, že to není tedy e, konkurenceschopná a podobně. Takže opravdu by stálo za to, abychom se nad tím zamysleli, měli bychom se podívat na relevantní RTS a možná to otevřít tak, aby to mohlo pojmout likviditu nebo vzít v potaz likviditu ve třetí zemi, e, pokud vlastně tedy ta likvidita je vyšší v té třetí zemi. A Potom ještě poslední čísla. V tuto chvíli máme 10 zemí, které zatím netransponovaly MIFID 2, ale ono je teprve 25. Eh, ledna. Každopádně to lepší než 17. Děkuji za všechny tyto informace. Určitě se k tomu ještě zase vrátíme. V budoucnu budeme tedy disk- diskutovat všeobecně o MIFITu 2. Než přejdeme k dalšímu bodu, předávám předsednictví Kate Swinburne. Good morning everybody and apologies I didn't know I was chairing session until a few minutes ago. Eh, dobré dopoledne všem. Já jsem vůbec nevěděla, že to, to budu předsedat této části zasedání. Eh, dozvěděla jsem se to před chvilkou takže se omlouvám za případné eh, zmatky. Přecházíme nyní k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže. Zpravoda je Ramon Tremosa a já mu hned předám slovo. Mm, děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Dnes budeme projednávat pozměňovací návrhy. E, včera proběhlo e, první zasedání e, stínových zpravodajů, které bylo velmi plodné. Myslím si, že jdeme dobrým směrem. Hmm, podařilo se nám nalézt dobrá změní, nejenom tedy řady pozměňovacích návrhů ale vlastně se nám tedy podařilo dohodnout se i na jakémsi duchu ehm, toho textu. Myslím si, že nejlepším výsledkem pro evropské občany by bylo, eh, kdybychom dosáhli jasného konsensu jasného demokratického mandátu pro komisi. Musíme také samozřejmě upozornit na dobrou práci, kterou odvedlo DG Competition. Včera jsme se tedy všichni shodli, že chceme, aby DG Competition mohlo eh, přerozdělit eh, lidské finanční zdroje, aby se tato práce usnadnila. Hovořili jsme také o názvu. Tady jsem flexibilní, jsem otevřený návrhům zemí. Tedy takto musíme jmenovat ty, kteří Ehm, například porušili pravidla a podobně, takže to znamená, musíme jmenovat ehm, ehm, společnosti, které nedodržují pravidla a podobně, ale jsem otevřen tomu, jak to uděláme. Členové předložili celou řadu pozměňovacích návrhů. Uvědomuji si, že to je citlivé téma. Pokročili jsme ohledně bank, daňové hospodářské soutěže. Já si myslím, že dosáhneme velmi dobrého výsledku. Než si vyslechnu vás, jsem rád, že dáváme DG Competition mandát pro to, aby předložili výroční zprávu. A tak je dobré, aby v členských zemích byly nezávislé orgány, které se eh, budou zabývat touto problematikou. Věřím, že dosáhneme konsenzu a když hovoříme ještě o hospodářské soutěži v leteckém v letectví, chceme zlepšit situaci v Evropě. Včera zase jsme o tom měli velmi zajímavou debatu v našem výboru. Hovořili jsme s odborníky, na eh, tuto problematiku a Nesmíme také zapomínat na povinnosti v eh, oblastech pro tedy veřejnou službu, například eh, země, které jsou na okraji Evropy, které jsou vzdálené, jaké jsou jejich potřeby, jaké jsou potřeby společností v těchto částech Evropy. Takže tolik z mé strany a těším se na diskusi. Děkuji mnohokrát. Takže nyní Secret. Děkuji, paní předsedkyně. Teodor Stolžan je eh, stínovým zpravodem za naši skupinu a on zde, eh, on dnes nemohl přijít, takže já je nahradím. Nejprve děkuji zpravodaji za všechnu práci, kterou odvedl na návrhu zprávy, na těch pozměňovacích návrzích, že snažil se nalézt kompromis. Mm, zasedání synových zpravodajů bylo pozitivní, naše skupina byla zastoupena a Ještě budeme diskutovat o některých posledních pozměňovacích návrzích. Spravodaj zapracuje na přeformulování a bude se ještě věnovat finančním službám, což tam není dostatečně rozpracováno. A já si myslím, že jsme tedy na dobré cestě. K samotnému obsahu pozměňovacích návrhů. My jsme přesvědčeni o tom, že politika hospodářské soutěže není politikou eh, Evropské unie, s níž bychom si měli hrát. Eh, to je eh, v podstatě otázka, kterou musí řešit odborníci, je to technická záležitost. My třeba musíme nastavit nějaký rámec, ale Neměli bychom jmenovat konkrétní společnosti, neměli bychom upozorňovat eh, komisi na to, že eh, v určitých situacích očekáváme, aby dělala určité věci. Naše skupina dává přednost všeobecné objektivní linii, aby to bylo méně subjektivní a abychom tedy nechali politiku hospodářské soutěže eh, příslušnému generálnímu ředitelství. Já si myslím, že oni plní svou úlohu opravdu uspokojivě. vnitřní eh, trh ehm, v oblasti bankovnictví. Eh, v poslední době se zde udělalo mnohé. Máme bankovní unii, mm, nástroje pro eh, dohledovou konvergenci a z tohoto důvodu naše skupina nesouhlasí s prohlášením, že nám chybí opravdový vnitřní trh v oblasti bankovnictví. Udělali jsme v nedávné minulosti opravdu hodně eh, pro to, abychom prohlašovali takovéto věci. A kromě toho eh, se zabýváme antimonopolními šetřeními a vydáváme stanovisko všeobecně a potom také zneužití dominantní pozice na trhu Eh, je něco, co bychom neměli v tomto kontextu zanedbávat. Za čtvrté, k zemědělství. Spolupracujeme se zpravodajem, ještě tam jsou některé termíny, které je potřeba definovat. tak abychom je tedy mohli uplatňovat k daním. Věříme, že daně by se měly platit tam, kde proběhla eh, hospodářská činnost a sdílení informací eh, mezi členskými státy se musí zlepšit, zvýšit a eh, potom odkaz na minimální korporátní daň, to bychom zde neměli zmiňovat, to nepatří do této zprávy. Korupce, Věříme, že korupce při zadávání veřejných zakázek eh, narušuje trh. Mm, to musíme říci jasně. Narušuje hospodářskou soutěž. A eh, když eh, do toho ještě vstupuje, vstupují evropské fondy, tak vlastně je to veřejné zapojení velmi důležité. A Toto je potřeba eh, zdůraznit ve správně. My, my eh, to podporujeme. Ještě k načasování žádné politické cíle. Tady vlastně jde tedy o eh, rovnováhu mezi rychlostí vyšetření a také potom uplatňováním takže my si nemyslíme, že bychom měli říkat komisi, že musí dělat něco konkrétního v nějakém konkrétním časovém rámci. To by bylo přílišné tedy politické zasahování. Já taky si myslím, že bychom vůbec neměli odkazovat na Švýcarsko v této fázi. A e, ještě význam e, transparentnosti letových informací a e, férové, férových podmínek na, na trhu a taky ochrana možnosti evropských spotřebitelů činit informovaná rozhodnutí. To je tedy všechno, co by ve zprávě mělo být. V zásadě si myslíme, že jsme tedy na dobré cestě. Mnohokrát děkuji, pane zpravodaji, za, sprá- za práci, kterou jste odvedl a myslíme si, že čím více tato zpráva se bude držet klíčové role, kterou má parlament v té eh, oblasti eh, hospodářské soutěže, tím více můžeme dosáhnout. Děkuji. Ještě upozorňuji na čas. Spravodaj, stínoví spravodajové mají pět minut a potom eh, catch the eye budeme mít dvě minuty na řečníka, takže děkuji. V podstatě jste čas dodržel a nyní za SAD. Madame i think we really have got a good bunch of amendments and uh, as well as Děkuji, máme tady mm, řadu pozměňovacích návrhů, taky už eh, kompromisy předložené zpravodajem. Eh, řada důležitých sektorů se eh, dostává do textu, což je velmi důležité. Za SAD a za mě Eh, nejdůležitější je tedy ochrana eh, nejslabšího článku v hospodářské soutěži, to tedy tam dodáváme. Eh, potom jsme hovořili taky o pozměňovacích návrzích, které se týkají Google. Je tedy pochopitelné, že se zaměřujeme na Google v tomto sektoru. Musíme o tom hovořit jasně, racionálně Eh, nemůžeme předstírat, že to neexistuje, protože to by bylo jako eh, absurdní a Určitě by se tedy eh, nějaké, tato problematika měla odrazit v tom závěrečném textu. Někteří hráči si také stěžují, že byli úplně vytlačeni z, z trhu, to platí pro některé aerolinky. Eh, tady vlastně jde o, o rezervování a podobně, takže tohle, to je něco, čemu bychom se měli věnovat eh, i v oblasti hospodářské soutěže v dopravě. Tady vlastně jde vůbec o celou problematiku um, nízkonákladových letů nad Evropou. A Dále máme tedy problematiku delegování zdrojů eh, na DG Comp. Já věřím, že bychom měli věnovat pozornost tedy tomuto eh, přerozdělování zdrojů. Ale tak, jak už říkají některé pozňovací návrhy, to by mělo jít ruku v ruce s transparentní spoluprací s odděleními, která předkládají směrnice či vodítka a která eh, dělají dohled nad tím, aby, tato, aby tyto směrnice se dodržovaly. Potom ještě k dopravě. Toto je zásadně důležitý sektor, který je obrovsky důležitý pro hospodářské přežití některých eh, regionů. Eh, měli bychom dávat pozor eh, na to, abychom neotevírali trh jenom pro samotnou realizaci tohoto otevření. Musíme vždycky garantovat základní hospodářské zájmy pro všechny regiony, ale také za udržitelné ceny. To platí samozřejmě pro ty vzdálené regiony, eh, ostrovy a tak dále. Odráží se to také v těch kompromisech, které eh, předložil zpravodaj také upozorňujeme na sociální standardy, které, na které nesmíme zapomínat. Bohužel eh, některé zkušenosti ukazují, že, eh, to, eh, že se na to někdy zapomíná. Kromě toho jsme hovořili o zemědělství. Tady pořád máme velké rozdíly mezi cenami, které platí spotřebitelé a cenami, které dostávají samotní farmáři. Tady opravdu ten rozdíl je obrovský a mm, my nesmíme zapomínat, že tady jde i o přežití některých malých eh, zemědělců. E uh, eh? Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci připojit ke svým kolegům z EPP SND. A eh, děláte vynikající práci, měli jsme velice plodnou schůzku stínových zpravodajů o prvních návrzích kompromisů. Nechci se e, zaměřovat na práci zpravodajů, ale spíše na pozměňovací návrhy, které e, kolují. E, samostatné návrhy, které současně, částečně spadají pod kompromisy a částečně ne. Mám čtyři věci. Jednak, jak řekl kolega Morrison z EPP, je důležité mít to, e, zachovat to zaměření, nemělo by to být o konkurenci, nemělo by to být o daních, placení nebo Google. Spravodaj e, to chápe a já si cením jeho práce. Když se podíváme na první kompromis, jak vidíte, že zdůrazňuje potřebu rovných podmínek. A e, to tím, že zdůraznuje eh, protikonkurenční efekty některé eh, fiskální státní pomoci a nechce zacházet eh, dál. Ale vidíme, že stále vidíme několik pozměňovaných návrhů některých kolegů, které zapadají za tu působnost, jdou za působnost, přesahují působnost Měli bychom to ale mít cílené. Za druhé, také řekl kolega Moresan, důležité respektovat DG Competition. Všichni mají svoji práci. Je na DG Competition, aby byla odpovědná za výkon politiky hospodářské soutěže. My děláme politiku, oni její uplatňování. Parlament může se obecně vyjádřit k rámci, ale neměli bychom posuzovat konkrétní příklady. A proto nechceme naming and shaming jednotlivých států a členských zemí. A chceme obecnější formulace. Za třetí, eh, jak je tomu v mnoha zprávách parlamentu, musíme respektovat práci ostatních, především když se odvoláváme na probíhající legislativní eh, témata. Vidím, že zpravodaj má, mm, projevil svůj respekt, on nezachází příliš do detailů o probíhajících zprávách. Na druhé straně je tady na stole několik pozměňovacích návrhů, které zachází daleko. Ehm, CCP, CTP což jsou probíhající témata, především C, CTB. Pak je tady nařízení o konkurenci v letectví například. To jsou otevřená témata, měly by se řešit ve specifické oblasti. Za čtvrté, jedna věc, která není v kompromisech a zaslouží si naši pozornost, ehm, to je Ehm, mm, sektor, ECB eh, e sektor eh, konkurence, tedy v rámci vnitřního trhu, ECB ehm, mm, e a Národní centrální banky, eh, tak tady mě překvapuje, jak ehm, se snaží ospravedlnit selektivní nákupy korporátních obligací. Mě, tu diskusi jsme vedli s paní Vestager a ona slíbila, že se nad tím zamyslí a přijde s kvalitativními odpověďmi. Podle mého názoru by bylo zajímavé, kdybychom mohli komisařce připomenout její závazek eh, v této zprávě o hospodářské soutěži. Já se těším na pokračování našich plodných diskusí, které začaly včera. Děkuji. Děkuji, pan Lenz. Nevidím eh, další stínové zpravodaje, proto otevírám Catch the Eye Pervanš Bereš na dvě minuty jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych nejprve mezi námi přivítala skupinu novinářů eh, z Akademie institutu Delora no, Naše Evropa. Neměla jsem možnost vidět ty kompromisy chtěla bych se vrátit k některým pozměňovacím návrhům, které eh, kde si myslím, že je důležité, aby se eh, ocitli v těch kompromisech. Obecně chci říci ke smyslu této výroční zprávě o politice hospodářské soutěže, Nebudeme zasahovat případ od případu do e, věcí, které jsou e, v rukou komise. E, budeme intervenovat jenom do definování obecného rámce. Řekneme, že ve výroční zprávě nemůžeme hodnotit případy rozhodnutí komise. To mně přijde trošku grotexní. Omlouvám se, že ten termín používám. Ehm, a ter eh, komentoval rozhodnutí komise o Google nebo jiný případ a parlament to nesmí. Eh, to není dobrá praxe, naopak bych řekl, tato výroční zpráva je příležitost, abychom udělali globální analýzu přesnou rozhodnutí přijatých komisí a v tomto smyslu jsem dala pozměňovací návrhu, například co se týče probíhajícího E, šetření, e, co týče podmínek e, vykořišťování zaměstnanců v McDonaldu nebo dopak fůze Monsanto-Bayer. To jsou legitimní případy pro parlament a nezasahuje to no, nezávislosti hospodář, eh, politiky hospodářské soutěže dále. Eh, co se mi zdá eh, rozumné, eh, u některých pozměňovacích návrhů, které jsem podala, jde o mezinárodní dopad eh, konkurenční politiky, jaký děláme. Myslím, že mm, aktivita DG eh, konkurence a eh, mezinárodního obchodu, to je kritická věc, kde ten pokrok je třeba a musí to náš parlament podpořit. nějaké další přístupy k HDI. Já chci přivítat um, generálního ředitele DG Comp, Johana Sentenberg, uh, zeptat se ho, zda si chce vzít slovo. Rádi vyslechneme váš komentář. Paní předsedkyně, vážení poslanci, pokud mohu velice stručně, několik poznámek. Vítáme e, kontrolu podporu eh, politiky komise v oblasti konkurence u příležitosti diskuse o eh, výroční právě roční politiky. Eh, DG Competition a komisařka Vestager, my si velice ceníme dialog s konstruktivní s Evropským parlamentem, především výborem ECON a pracovní skupinou pro konkurenci. Chci poděkovat zpravodaj, stínovým zpravodaj výboru obecně za podrobné komentáře. My posoudíme rezoluci velice pečlivě a vrátíme se ke všem bodům. Pokud mohu, jedna specifická věc. My vítáme pozornost, kterou věnuje Evropský parlament na časování, eh, prosazování, kvalita, rychlost to jsou parametry, které um, komisařka Vestager um, zastává, ale nikdy to neskončí, ne, vyžaduje neustále přizpůsobování, dolaďování, modernizaci naší práce a našich nástrojů. Není jedno opatření, které by rozvázal ten gordický úzel. Musíme trvat na, pracovat na trvání šetření, cílená investigativní opatření, eh, zdokonalit přístup k složkám všetřených eh, firm v rámci eh, data rooms a mm, důvěrny, v rámci důvěrnosti musíme spolupracovat v řízeních, což Eh, rozsou, eh, pro, eh, pro, od kartelů přesune tu logiku až po obecně protitrastové platňování. Protitrastové kroky se týkají chování korporací, které je škodlivé, které je třeba zakázat a sankcionovat. Znamená to, že to je invazivní a jurisprudence Eh, no, hodně klade velký důraz na přesnost naší zjištění a pokud tedy právníci něco zdůrazňují, tak je to mm, ten, eh, ta, ta přesnost. Když se podíváme na cesty a způsoby, jak urychlit ty případy, které bychom nekladli příliš velký důraz na jednotlivé prvky jako indikativní časové linie, nakonec bychom mohli vést um, diskuse o nákladech a přínosech. Eh, jsem vděčný za pozornost, který parlament věnuje lidským i finančním technickým zdrojům v DG Comp. Je to velmi důležité, abychom mohli eh, držet krok s vývojem na trhu a eh, některé výzvy se odrážejí v vaší diskuzi. Já bych zmínil velká data, umělá inteligence případy jako Google Shopping, tak máme 5,2 terabajtů dat, 1,7 miliard dotazů eh, do vyhledávačů, že skutečně musíme eh, eh, v nadcházejících diskusích o výsledném finančním rámci a programy, mm, které budou řešeny, tak to bude možnost zajistit, aby komise měla odpovídající zdroje pro ty priority. E, já skončím tady vzhledem k těm konkrétním příkladům, které tady otevřeli. Budeme k dispozici pro informace a diskuse. Těšíme se na další pokračování tohoto dialogu. A ještě jednou děkuji za vaši podporu, za e, váš kritický, konstruktivní přístup oblasti konkurence. Děkuji, my si velice čin, ceníme vaší přítomnosti a e, ceníme si všech aspektů vaší práce. Dáme slovo zpravodajům. Prosím, jedna minuta. Děkuji za všechny komentáře. Já jsem otevřena mm, e, před, tomu předělat ty kompromisy. Mm, protože jich je tolik. Eh, pokud se neschodneme na specifických bodech, tak budeme hlasovat o těchto návrzích a eh, vždy bude prostor pro konsensus. Eh, mm, budeme mít hlasovací. Nám jenom takto můžeme dát silný mandát pro komisi a mm, pro občany jsem otevřen otázce jmenování zemí, především pokud je většina, která nechce, aby e, otázky zdanění se tady řešily v této zprávě, budu tomu otevřený, ale v případě některých společností nemůžeme e, ignorovat toho slona v místnosti. Google tady poprvé byl jmenován v roce 2013. Po mnoha letech diskusí Mm, po mnoha letech, kdy Google zvyšoval svůj tržní podíl z 50 na 95 mm, v různých členských zemích. Ničilo mnoho malých podniků. Mnoho lidí z mnoho skupin mm, byl, lidi byli citlivých na to, aby komise dostala mandát a řešila to. Není to Eh, osobní jaksi obsese některých poslanců. Je to, eh, když se mě lidé doma ptají, co děláte v parlamentu. My, my produkujeme zprávy, kde se mluví o specifických případech, které jsou v médiích, v tisku. Eh, jsou tam velká zjištění na stole, že nemůžeme mm, mluvit o tom, jako by to byla laboratoře proto obhajuji některé případy a především eh, mm, eh, se těším na další mož- výměnu názorů v únoru ve Štrasburku. Bude to dobrý krok a eh, dobrá možnost najít konsensus a většinu, kterou potřebujeme. Děkuji za všechno vystoupení k tomuto tématu dnes dopoledne. Eh, pokud vím, tak už jednáte o kompromisech, takže doufám, eh, že to bude velmi plodné. Pokud je o harmonogram, tak eh, cílů bude, aby zpravodaj tohle předložil k hlasování na 21. února a a, a na plenární zasedání až v dubnu. A, takže teď a, e, končíme rozpravu k výroční zprávě o politice hospodářské a, e, soutěže. A teď máme e, trošku předběh, to často nemohu říct, ale to znamená, že už je tady pan zpravodaj a dělám se na seznam, kdo tady ještě je. Vzhledem k tomu, že tady máme eh, stínové zpravodaje od největších frakcí a, zpravodaje, tak eh, začnou, už se stejně blížíme k 45, takže mě asi nikdo nevytkne, že začneme příliš brzy. Takže další věc, eh, kterou budeme projednávat, je zřízení rámce pro kontrolu přímých zahraničních investic do Evropské unie. Zpravodajem je Robert Zíle z EKR. Robert, si máš slovo. Děkuji, Kej. Vážení kolegové, eh, přímé zahraniční investice jsou nedílnou součástí unijní ekonomiky, přispívají k rozvoji a růstu FDI, eh, nespočívají jenom eh, v penězích a související tvorbě pracovních míst, ale technologiích, pokročilém managementu a dalších správných praktikách, které investoři hm, přinášejí. Někdy investice jsou rizikem nejenom pro přijímající zemi, ale pro okolní země, některé země, které mohou být ovlivněny investice, eh, potřebují rámec pro eh, komunikaci s ostatními eh. úroveň kvality screeningu je závislá na jednotlivých zemích. Návrh komise je takovým mm, urychleným řešením, které mm, mm, bude záviset na to, jaké e, kvalitní informace budou pozbírané po těch, kvalitních, po těch příslušných místech. A pokud jste si vyslechli zástupce e, komise k této věci, tak jste slyšeli, e, že se to má zaměřovat například na čínské investice. Nicméně ten návrh byl právě dělan s myšlenkou na tento směr. Proto chci změnit tak trochu tuto eh, zprávu a snažím se vám to eh, velice stručně vysvětlit. Za prvé, bychom byli rádi, aby eh, se tady definovaly investice ze třetích zemí v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. To jsou dvě oblasti, které můžeme ovlivnit, pokud jde o cizí investice. Ty definice budou tak trochu složité, ale omezí to naší příležitost na cizí eh, nepřímé investice, protože tam jsou ještě určité mezery. Eh, chceme používat ty definice, jak vidíte v mojí zprávě, tak, aby eh, některé podniky, stejně tak jako hm, jiné časy z jiných zemí, to mohly dělat prostě takovým tím vrstveným přístupem. Proto chceme aby tahle část cizích zahraničních investic byla také podrobena screeningu abych také eh, pokryl další eh, investice ze třetích zemí, nejenom to, o čem jsem hovořil už předtím. Ta otázka definice je tady, myslím, velice důležitá. Já se také domnívám, že eh, kontaktní místa by členské státy mohly používat k získání informací od komise o koncových investicích a hostitelských zemích těch eh, přímých investic v jiných členských státech. To znamená, že ty informace by se měly využívat a to nej, jak nejlépe ze strany členských států a komise. A ty informace by měly být eh, podávány tedy ze strany členských států. Eh, je to velice důležitá otázka. My chceme rozšířit kritickou infrastrukturu o média, protože veřejný řád, veřejný pořádek závisí na po vlastnictví v médií a často vidíte, že zahraniční investice do médií, které mohou eh, přinášet eh, problémy. Eh, proto je to důležité. Rozšířili jsme také územní pokrytí, včetně mm, teritoriálních vod členských států. Některé ty investice tam také přicházejí a tak geopoliticky to je velice důležité. Jsou tam také daňové ráje, jejichž počet se snížil nedávno, jak víte, ale prostřednictvím těchto eh, daňových eh, eh, rájů přicházejí určité investice. A potom jsou tady také portfoliové investice, které jsou velice podstatné pro konkrétní členské státy. Tady konkrétní věci ve členských státech velice kontroverzní. Samozřejmě to, co zde píšu, je otázka transparentních přímých investic pro Eh, bezpečnost trhu. A ty příslušné investice eh, by neměly být eh, předmětem zvýšeného přeskumu. Proč? Protože členské státy na to Eh, nepředstavují, nepředstavují eh, bezpečnostní hrozbu, když investují do obrany. Někde to dokonce vytváří větší geopolitickou bezpečnost, pokud tam nejsou investice od eh, členských států Evropské unie, tedy NATO a nejsou z Evropské unie. To je velice citlivá otázka, kterou jsem chtěl dát na stůl a, a probrat s vámi, abychom nalezli to nejlepší řešení pro toto. Potom uh, mlčenlivost. Tam bychom byli rádi, aby uh, byla zachována o těchto informacích, protože jsou velice citlivé a, a tak a, mm, prostě myslím si, že e, důvěr, e, důvěrnost je velice podstata. A opravdu si myslím, e, že tento systém screeningu ne Eh, začne u cizích eh, eh, zahraničních, nebo přím, cizích zahraničních investic, cizích přímých investic. Hmm, protože je budeme potřebovat do budoucna. Pořád tady máme velice odlišnou úroveň akumulovaného bohatství, proto je to příležitost, aby z některé státy mohly vyrovnat jiným. Tohle Eh, k tomu všemu musíme přiblížit, když bude pracovat na téhle věci. Děkuji zpravodaji a teď stínový zpravodaj za EPP Hans Sander. Děkuji. Já chci zdůraznit význam této iniciativy, které navrhujeme mm, Evropské komise, která jde správným směrem a kterou můžeme považovat za první etapu chci připomenout, že přímé zahraniční investice jsou nezbytné. Není to otázka, jsou eh, nezbytné pro Evropu, pro členské státy. Jsme mimochodem jedna z hlavních geografických zón na světě. Eh, Evropa je otevřena vůči zbytku světa a musí tak zůstat, protože co se týče zaměstnanosti v Evropě, v členských zemích, jde o e, zásadní věc. E, musíme být rozumní, nesmíme být naivní. Musíme si být vědomi, že Evropská unie má technologie a know-how, které jsou unikátní, které jsou špičkové v řadě se strategických sektorů a e, mohou zmuzovat chuť tento systém filtrace investic je e, vítaný nástroj na ochranu naší suverenity, infrastruktury a techno- kritických technologií, ale také e, bezpečnosti našich nodávek. E, chci poděkovat zpravodaji za jeho stanovisko, které je dobrým základem práce. Mám několik připomínek, návrhů k různé tematice. Především se mi zdá důležité neomezovat eh, filtraci na strategické investice, ale zůstat velmi, eh, tedy omezit na strategické investice a zůstat otevření mm, všem investicím. K investičnímu portfoliu tady se mi taky zdá eh, obtížné je vylučovat portfoliovým investicím, i eh, když tady musí být um, nebo rozlišováno mezi množ výší té participace, um, toho podílu, kdy může být velmi a, a vlivu, jaký to má. Malá investice může znamenat velký vliv, je to v první Eh, etapě. Co se týče rozlišování, eh, filtrace mezi různými kategoriemi eh, třetích zemí. Myslím si, že to je otázka, která se bude diskutovat. Za sebe bych byla pro návrh Evropské komise, abychom si nechali možnost filtrovat všechny tyto investice jsou jakéhokoliv původu. E, myslím, že to je, e, se to dělá tedy v všech zemí Evropské unie. Co se týče e, médií jako součást kritické infrastruktury, to je, myslím, dobrý návrh. Myslím, že musíme zajít ještě dále a dát tam i aeronautiku a další oblasti. Chci um, zmínit nutnost rychlého postupu. Je potřeba, aby členské státy komise reagovat a analyzovat situaci v krátkých lhutách. Také je potřeba spolupracovat. Je nutnost spolupráce mezi členskými státy proběhla bylo slyšení začátkem týdne, komisařka připomněla eh, problém s eh, sbíráním informací, eh, se jménem členských zemí, takže členské státy hm, musíme skutečně je hm, vyzvat k tomu, aby jednali. Je současně ale třeba vysokou míry důvěrnosti všech těchto informací. Myslím, že hm, i toto jsme schopni zajistit. Eh, já se těším na to, že budu schopna, že budu mít možnost eh, dohloubky projednat tato témata se spravodajem a stínovým spravodajem. Pokud jde o uh, eh, SAD, tak teď je to Ivan. Eh, děkuji. Já eh, to eh, řeknu dokonce ještě stručněji. Přímé zahraniční investice mají v evropské ekonomice velice důležitou úlohu. Hovoříme tady o, o tvorbě pracovních míst, transferu technologií, transferu know-how. Vytváří se celá řada příležitostí také nám pomáhají vytvářet trh práce, tedy v Evropské unii. Čili vítám eh, tady myšlenku na mechanismus, eh, podle kterého eh, bychom mohli ověřovat tyto cizí, přímé zahraniční investice, protože ne všechny mají pozitivní dopad na ekonomiku členských států. Ne všechny mají dopad na pozice členských států, kolikrát eh, investice jdou eh, proti eh, zájmu členských států a ovlivňují evropské projekty. Takže je velice důležité, abychom se zaměřili na země původu, abychom viděli, odkud pocházejí tyto zahraniční investice. Země, které jsou na sankčních seznámech nebo jsou tam daňové ráje, by k eh, ním by se mělo přistupovat úplně eh, jinak. Je myslím také velice důležité, aby Evropská unie eh, si byla vědoma a dopadu těchto investic. Je třeba je kvantifikovat, hodnotit, oceňovat. Toto je velice důležitá věc. Já jsem velice eh, rád, že eh, jste toto zahrnuli. Teď tady máme Elive Wierning za ALDE, nikdo tady není za GUE. Děkuji, paní předsedkyni. Eh, za prvé bych ráda poděkoval panu Zílemu za návrh zprávy. Obsahuje řadu myšlenek, které dále posilují evropský návrh. Například vítám rozšíření eh, rozsahu působnosti na investory ze třetích zemí, které, kteří investují nepřímo nebo jsou kontrolováni nebo financováni eh, cizími státy. Přímé zahraniční investice jsou klíčové pro naši ekonomiku a eh, přinášejí růst a pracovní místa pro evropské občany. Měli bychom se vyhnout protekcionistickému přístupu. Je to v našem zájmu a co největšího obchodního bloku na světě. A měli bychom poskytnout investorům eh, transparentnost a jistotu, ale jak eh, řekl prezident, předseda Juncker eh, v svém projevu o stavu Unie, nejsme naivní volnomyšlenkáři. Prostě musíme vždycky chránit své vlastní zájmy. To od nás evropští občané čekají. Jsem ráda, že je tady návrh komise. Hmm na nařízení. To znamená, že komise vnímá a vidí hodnotu evropského přístupu. Evropská unie má výlučné kompetence, pokud jde o přímé zahraniční investice. E, s tímto na paměti bych ráda požádala komisi, proč, e, nebo se zeptala komise, proč se chce vyjadřovat jenom k e, bezpečnosti a veřejnému pořádku a, a Eh, proč členské státy mají k tomu, vystupovat, proč eh, tato poradní úloha má eh, chránit zájmy EU. Já bych rád rozšířil ten návrh tak, abychom mohli jednat kolektivně a chránit své strategické zájmy, až budou ohroženy. Například prodali bychom řecký přístav ve finanční krizi a, a mm, spojili bychom tohle nařízení s evropským semestrem. V nadcházejících týdnech bych se zabývala ráda těmi otázkami se zpravodajem a s kolegy. Těším se na spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji. Nevidím tady sdílové mm, e, zprávy. A Moli Skotka to. Děkuji. Já tady zaskakuji za Ernesta. My bychom e, nejdříve rádi poděkovali zpravodaji panu Zílemu za dobrý e, základ, který nám poskytl a to, že nám umožnil tuto debatu o návrhu komise, eh, kterou celkově vítáme, který celkově vítáme. Jeho hlavním cílem je vyjasnit eh, myšlenku národní bezpečnosti a veřejného řádu. Smlouvy umožňují toky kapitálových eh, Eh, omezit kapitálové toky jenom eh, na tomto základě a to také vyjasnil eh, soudní důr v několika příkladech. Ve článku 4 komise dále vyjasňuje, co to je národní bezpečnost a veřejný pořádek tím, že také odkazuje na hospodářská kritéria. Tato myšlenka také řeší, jestli investor je kontrolovan státem nebo cizí zemí také navrhuje otevřený seznam sektorů souvisejících s veřejnou bezpečností to je velice podstatné. Na tomto základě by se mohly omezovat eh, cizí zahraniční investice. Také navrhuje určité prvky harmonizace, eh, pokud jde o ty screeningové mechanismy, eh, transparentnost, nediskriminaci, jasné harmonogramy a soudní opravné prostředky. Návrh komise, myslíme, přispívá k vybudování koherentnější průmyslové politiky EU díky informo- mm, výměně informací a kolektivnímu tlaku. Určitě to posiluje eh, strategické projekty. Eh, tento instrument také může eh, přispět k zlepšení koordinace a koherence členských, akce členských států ke třetím partnerům, zejména k těm, se kterými má EU strategická partnerství. Takže nakonec by to mohlo přispět k tomu, aby Evropská unie vystupovala koherněji ve svých vnějších vztazích a to zelené velice těší. Pokud jde o návrh pana zpravodaje, tak eh, vítáme snahu pana zpravodaje eh, o to, aby eh, administrativní zátěž potenciálních investorů byla přiměřená a připomínáme, že má EU jeden z nejotevřenějších investičních režimů. Jsme rádi, že jsou zde také zahrnuta média. Vítáme odkaz na černou listinu nekooperativních jurisdikcí, ale vzhledem k tomu, co se stalo v nedávných dnech, tak nás eh, trochu eh, znepokuje, jak rada eh, podkopala je hodnotu tohoto seznamu daňových rájů. Myslíme si, že bude třeba upravit stanovisko zpravodaje a sice to, že schránkové firmy jsou často zřízeny tak, aby umožnili evropským firmám a <clears throat> usnadnit akvizici. To je třeba nadefinovat, jinak trochu eh, s, eh, podrobněji, eh, pokud je o strategické investice, pokud je o náš vlastní přístup, tak nám tam nechybí tři hlavní prvky. Prvním je vyjasnit, že členské státy musí zakázat cizí investici, pokud pochází z nějaké diktatury, která nedodržuje humanitární právo nebo mezinárodní právo lidských práv a, a například také nedodržuje smlouvu ONS obchodní. Mm tak potom je tady eh, eh, dodržování santiagských principů transparentnosti a za třetí nepředpokládá se tady žádná úloha a eh, v, pro Evropský parlament v tom screeningovém procesu. Komise bude sbírat výroční zprávy o členských států a bude analyzovat přímé cizí investice v EU, ale myslíme si, že by alespoň měla podat pravidelně zprávu nám tady v Evropském parlamentu a poslanci Evropského parlamentu by měli eh, mít možnost navštěvovat eh, zasedání té koordinační skupiny. To jsou naše konkrétní připomínky, ale náš eh, zpravodaj Ernest Urtasun se těší na spolupráci s dalšími. Děkuji. Děkuji, Moli. Nevidím, že by tady byl další stínový zpravodajové. Ještě někdo by k tomu chtěl udělat nějakou připomínku? pokud ne, tak e, vím, e, že komise, že Digitate je tady e, přítomeno. Chce si někdo vzít slovo? Tak to by bylo báječné. Very much, uh, Madam Chairperson, uh, dear honorable members. Uh, my name is Silvia Bauer from Digitrade. Děkuji. Já zastupuji vedoucí oddělení, které se věnuje tomuto návrhu. Děkuji mnohokrát za návrh stanoviska pana Zileho. Toto stanovisko mm, je velmi pozitivní a má málo času, takže řeknu jenom dvě věci. Za prvé, definice zahraničního investora. Tady je vlastně pozměňovací návrh, aby se ta definice změnila. Nemůžeme považovat za zahraničního investora podniky, eh, které mají sídlo v EU podle eh, zákona EU. Ve chvíli, kdy tedy eh, firma má Eh, sídlo v EU, má jakoby eh, národnost EU, ale pokud vznikne něco nepřirozeného, jako jsou například ty schránkové firmy, které mají za účel eh, obcházet dohledové mechanismy, tak členské státy mají možnost s tím nakládat podle konkrétního článku, který jim tedy umožňuje to řešit. A potom je zde další věc, vyloučení dopředu určité skupiny zem, skupinou zemí, jako například členy NATO. Upozorňuji na, na, na to, že pracujeme podle povinností eh, eh, ze, zemí tedy s eh, největšími výhodami podle VTO a vlastně musíme k tomu přistupovat vlastně ke všem zemím nediskriminačně na stejné bázi. Mm, tady opravdu nemůžou být žádné výjimky, ať ze strany EU nebo ze strany české strany, takže dopředu nemůžeme e, nějakou skupinu zemí vyloučit. Ale potom ve chvíli, kdy si členské státy dělají ten screening, tak si mohou nastavit kritéria a třeba členství v NATO je jedním z kritérií. Dopředu se to vyloučit ale nedá. Děkuji mnohokrát a těšíme se na další spolupráci. Děkuji mnohokrát. A dávám znovu slovo zpravodaj Robertu Dzílovi. Děkuji mnohokrát. Já tedy věřím, že eh, se nám podaří naleznout kompromis. Já budu postupovat konstruktivně. Komise hovořila o některých právních bariérách. Hmm, to jsem nevěděl o těch definicích, ale je přece trošku podivné, že v případě londromatů, když tomu tak říkám, tak máme tedy jeden členský stát, který investuje v, jiných, v jiném členském státě, tak tady vlastně taky je taková prádelna, řekněme. Um, to bychom mohli říct, že to jsou všechno přímé zahraniční investice. Tady to je nebezpečná situace, pokud se tou definicí budeme řídit. Musíme nalézt nějaké řešení. Určitě jsme ale na dobré cestě a řešení nalezneme. ten screeningový systém ještě není nastaven, takže opravdu se musí eh, eh, díky naší činnosti nastavit. Děkuji, pane zpravodaj. To byly tedy eh, všechny mm, intervence dnešního dopoledne. Teď nás ještě ček, teď máme lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů. To je v únoru na výboru Ekon se bude hlasovat buď 26. nebo 27. března a potom rychle poté na plenárním zasedání. Děkuji mnohokrát, tím končíme diskusi o tomto tématu. Dalším bodem na pořadu jednání je bod e, různé. Já k tomu nic nemám. Někdo z vás? Někdo se nehlásí? Takže oznamuji, že příští schůze výboru EKON se bude konat ve středu 21. února od 9 do 12.30, od 15 do 18.30 a potom ve čtvrtek 22. února od 9 do 12.30. Děkuji, že jste se dostavili a uvidíme se zase brzy.